Zení má slovo na pět minut. Herzlichen Dank, guten Morgen. Děkuji. Paní předsedkyně, paní komisaři, zástupci rady. U této otázky k ústnímu zodpovězení jde o to, že v roce 2007 komise představila koncept, jehož cílem bylo podporovat technologie, které mají za cíl snižovat emise CO2. Tento koncept navrhoval konkrétní opatření eh, na úrovni celé EU, především pokud jde o CCS, využívání solární energie a tak dále. Navrhovalo se také rozvinutí sítí, podpora technologických systémů a vytvoření řídícího výboru pro strategické technologie. Otevřená ale zůstala otázka financování. Eh, v plánu v rámcovém programu 7 eh, se plánoval určitý obnos na tyto investice, ale tento obnos nestačí. V roce 2009 komise ve svém sdělení o financování nízkouhlíkových technologií eh, zdůraznila nutnost v následujících deseti letech strojnásobit investice na 50 miliard eur. A to by se mělo rozdělit na nejlepší nízkouhlíkové technologie, aby tak Evropa se mohla zbavit závislosti na fosilních palivech a tak se pohnula směrem k nízkouhlíkovým technologiím. A původně se plánovalo 6 miliard na větrnou energii a která podle eh, komise by měla produkovat pětinu energie do roku 2020, a dále 6 eh, miliard pro solární energii a na rozvoj těchto energií, bioenergie 9 miliard, a to by představovalo 14 energetických potřeb Evropské unie. A sítě by měly obdržet eh, dvě miliardy eur, aby tak mohly pomáhat rozvoji. 13 miliard eh, jaderná energie a výzkum v této oblasti 7 miliard. 11 miliard by měl dostat program Smart City, a který by měl být odpovídající reakcí na situaci. Komise tehdy navrhla, že nejlepším způsobem, jak financovat nízkouhlíkové technologie, jsou partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. A nebylo ovšem jasné, jak by finanční zatížení mělo být rozděleno mezi soukromý a veřejný sektor. V současné době je to 70 k 30 s výjimkou jaderného výzkumu. A poukazuje se na to, že je třeba zvýšit veřejný podíl ve chvíli, kdy jsou rizika větší, mělo by veřejné financování představit větší podíl. A komise požaduje podporu a programů, a především ve chvíli, kdy přináší velkou přidanou hodnotu a ve chvíli, kdy jsou pro jednotlivé členské státy tyto projekty příliš drahé. V současné době se 80 financuje na národní úrovni. Sdělení komise ale nechává otevřenou otázku, odkud by mělo financování pocházet. Komise hovoří až o 80 miliardách eur. My jsme se ve výboru zabíjali, zabíral, zabývali některými otázkami, e, jak, které by se soustředily na to, jak vyjasnit financování. Já bych chtěl se zeptat, jak jakým způsobem chce eh, komise rozdělit prostředky eh, v plánu na období 2010 až 2020. Za druhé, eh, chce komise dát k dispozici prostředky z evropského rozpočtu jak chce zajistit, aby ještě před eh, zavedením osmého rámcového programu byly prostředky k dispozici, jak chce zajistit, aby byl dodržen eh, plán pro průmyslové iniciativy a jakým způsobem eh, chce dát komise k dispozici prostředky na další technologie, které nejsou zmíněny ve sdělení. Já nebudu znova číst otázky, které jsem předložil eh, písemně a těším se na odpověď a komise a rady. Mnohokrát děkujeme, pane Rojle. Nyní bych chtěl předat slovo ministrovi Marine Rybávovi jménem rady. Eh, muchas gracias, presidente. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobré ráno, vážení poslanci, poslankyně. Rád bych začal své vystoupení tím, že bych zúraznil strategický energetický plán SET a jeho důležitost při vývoji čistých, udržitelných, energeticky účinných zdrojů. Bez tohoto plánu SET bychom nebyli schopni dosáhnout našich cílů do roku 2020. Nebyli bychom schopni dosáhnout přechodu k nízkouhlíkovým technologiím v roce 2050. Proto jsem velice rád, že Evropský parlament i Evropská rada vidí společně důležitost těchto cílů našeho plánu, jakož i zdrojů, které jsou k dispozici. Rada pro energetiku přijme závěry v pátek 12 března. Toto bude pro nás velice důležitý výchozí bod, bod pro summit, Evropský summit 23. jelikož klimatické změny budou na našem programu. Pokud je o závěry, rádi budeme o nich diskutovat, včetně financování všech záležitostí, které se dotýkají, rozpočtování. Ovšem samozřejmě, že nemůžeme předbíhat, co se stane v rámci budoucího finančního výhledu. Dovolte, abych vám vysvětlila naše návrhy. Jednak připravíme určitý plán, který se dotýká technologií, připravíme určité operační plány celé iniciativy. Bude to velice postupný přístup, ovšem budeme se snažit o to, aby tento přístup, abychom ho připravili rychle. Pokud jde o výzkum v oblasti energetiky, měli bychom zajistit to, že budeme využívat i veřejné zdroje. Veřejné zdroje a zároveň vytvářet partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem proto chceme, aby Evropská komise vytvořila určitou platformu, která by umožnila zapojení všech zúčastněných stran, aby došlo k výměně jednotlivých osvědčených postupů a koordinace aktivit v této oblasti. Jelikož jsme si vědomí toho, že zde jsou mm, zapotřebí velké finanční zdroje, veřejné i soukromé musíme podporovat různé demoprojekty, budeme se snažit o navýšení veřejných finančních prostředků, tak abychom opravdu měli finanční prostředky k dispozici. Musíme to vzít v potaz při vyjednávání o novém finančním výhledu. Členské státy bychom měli podporovat. Bychom měli podporovat v tom, aby stimulovali. Aby stimulovali tuto oblast, aby stimulovali rozvoj těchto politik. Zároveň by členské státy měly znavýšit veřejné finance pro investice do nízkouhlíkových technologií. Komise a Evropská investiční banka spolupracují v této oblasti, snaží se zlepšit koordinaci Dále je to investování a financování různých demoprojektů, především v oblastech, které se dotýkají rizikových oblastí, mm, oblastí, které jsou velice náročné na energetiku a zároveň se snaží získat další zdroje ze soukromého sektoru komise. Evropská investiční banka se snaží financovat veliké, rozsáhlé demoprojekty. A právě v tomto ohledu bychom chtěli, aby komise aby se komise snažila o kombinaci finančních zdrojů, aby vytvořila různé ad hoc nástroje, které by umožnily financování mm, různých komerčních projektů, které se zabývají nízkouhlíkovými technologiemi. I přesto, že máme určitá rozpočtová omezení, v pátek přijde rada s určitým signálem, sdělením, které bude pozitivní a které bude založené na kompromisních návrzích. Zdůrazní důležitost těchto plánů a zároveň potřebu členských států investovat do nízkouhlíkových technologií. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní poprosíme pana komisaře Potočníka. Thank you, President. European... Děkuji, paní předsedkyně, milí poslanci a poslankyně. Dnes nahrazuji kolegu Gintra Ettingera, ale přesto jsem velice rád, že s vámi mohu hovořit o budoucnosti nízkouhlíkových technologií. Je to totiž oblast, ve které jsem se velmi účastnil vytváření strategického plánu pro energetické technologie a věřím, že rozvoj těchto technologií bude jedním z eh, milníků strategie, kterou budeme společně vytvářet. Co se týče zprávy z roku 2008 o plánu SET, tak jasně říkala, že je potřeba, aby tento plán byl dostatečně ambiciozní. A tuto ambicioznost bychom neměli nyní ponižovat. Položili jste tři jasné otázky a pokusím se na ně odpovědět. Za prvé, co se priorit na období 2010 až 2020 týče a co se týče evropských průmyslových iniciativ. Máme šest průmyslových iniciativ, které jsou v souladu s našimi a, prioritami energetickými, které navíc schválil i parlament a schválila je rada. Na vaši žádost jsme také energetickou účinnost zařadili mezi priority a vytvořili jsme novou iniciativu, která se jmenuje Inteligentní města, tak abychom podpořili nízkouhlíkové technologie ve městech a městských regionech. V rámci těchto iniciativ jsme spolu se zainteresovanými stranami vytvořili tzv. cestovní mapy pro období 2010 až 2020. Stanovují konkrétní cíle i jednotlivé úkoly, které k ním směřují. A měly by se rozběhnout v roce 2010. Pouze iniciativa Inteligentní města se spustí příští rok. Za druhé se ptáte eh, na potřebu stabilních a předvídatelných rozpočtů pro plán SET pro stávající finanční období a období po roce 2014. Očekáváme, že potřeby soukromých a veřejných investic do nízko uhlíkových technologií se dostanou na úroveň 8 miliard za rok. A v tuto chvíli se v Evropské unii investují 3, což znamená, že budeme potřebovat dalších 50 miliard do roku 2020. A získat tyto prostředky eh, by mělo být tématem meziinstitucionální diskuse. Je potřeba se soustředit na ty oblasti, kde je nejefektivnější naše činnost. Měli bychom se vyhýbat překrývání našich snah. Je jasné, že investice z úrovně Evropské unie nebudou stačit, a to ať už pocházejí z Evropského energetického programu pro obnovu anebo ze sedmého rámcového programu. Totež platí pro povolenky a část fondu, která bude věnována do eh, obnovitelných energií a do sekvetrace a ukládání uhlíku, což představuje asi 4 miliardy. Bude proto potřeba, aby jak soukromý, tak veřejný sektor vyvinul velké úsilí. A když hovořím o veřejném sektoru, tak mám na mysli Evropskou unii i členské státy. Jinými slovy, tedy peníze musí přijít odtud, kde jsou. Ptáte se za další, jestli komise chce financovat další technologie a navrhnout další průmyslové iniciativy. Další technologie, které si vyžadují vstupy z Evropské unie, se určitě časem objeví, takže musíme v tomto plánu zůstat flexibilní. U nové iniciativy týkající se energetické efektivity a inteligentních měst, které, jak jsem říkal, máme spustit v roce 2011, jsme to prokázali. Budeme sledovat nejperspektivnější technologie, které vzniknou v rámci plánu SET. Jak už jsme řekli, tak už se tento plán zabývá vyhodnocením a potenciálu určitých technologií týkající se sekvestrace a ukládání na moři. Najdeme tam nejlepší programy, které financovat. Podporovali jsme také vznik nových technologických platform týkajících se a topení a klimatizace z trvale udržitelných zdrojů. Jsem velice rád, že je to oblast, která dostává dostatečnou podporu. Je totiž klíčová pro dosažení cílu energetické politiky, je to klíčové pro Evropu i pro naši budoucnost. Děkuji. Děkujeme, děkujeme, pane komisaři. A nyní řečníci v zastoupení politických frakcí. Pan Odis, a IPP máte dvě minuty. Merci, euh, madame la présidente Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážený pane komisaři, jsem nesmírně rád, že vás vidím na tomto postu a zároveň bych vám velice rád poděkoval za vaše sdělení. Pokud je o otázku pana kolegy, předsedy Roula, rád bych uvítal tuto otázku. Myslím si, že je dobré, že se ptá na určité otázky, zásadní otázky, které se dotýkají nízkouhlíkových technologií, financování těchto technologií. Světová populace roste, máme 40 energií, které potřebujeme, které budeme potřebovat navíc v roce 2030. A rád bych řekl, to, že 80 poptávky na tyto energie pochází ze zemí mimo OECD. To znamená, že pokud jde o různá řešení v této oblasti, nesmíme samozřejmě hm, jak si zůstat v minulosti, nostalgicky uvažovat nad tím, jakým způsobem jsme to řešili, ale měli bychom se opravdu zabývat tím, jakým způsobem budeme reagovat i na ostatní energie, například jadernou energii, tak aby nás to hlavně nerozdělovalo mm, tato otázka. Samozřejmě že v Evropská unie znamen, v Evropské unii to znamená, že bychom se měli začlenit do této rozpravy, pokud jde o jadernou energetiku, měli bychom se věnovat této debatě. Pokud vím, tak je to energie, která je nízkouhlíková. Právě proto bychom se měli věnovat výzkumu v této oblasti, vývoji, měli bychom opravdu získávat informace pro tuto oblast. My jsme proto navrhli určité pozměňovací návrhy, které by mohly vylepšit ještě tato usnesení. No a zároveň jsou to dvě možnosti, o kterých hovoříme, které jsou velice důležité. Jednak je to dlouhodobé skladování a zároveň teda na úrovni členských států a zároveň na úrovni členské úrovni, na úrovni Evropské unie je to recyklace, to znamená, do které bychom měli zapojit Japonsko, Rusko a ostatní země. My jsme odpovědní za bezpečnost této oblasti, ale zároveň bychom měli využívat i veškeré vědecké podklady informace, které máme k dispozici. Děkujeme, pane Ody. A nyní za socialisty paní Riera Madurel. Máte dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane ministře, pane komisaři, všichni si uvědomujeme, že vznikl konsensus, že čím dříve přejdeme na zelenou ekonomiku, tak tím rychleji se nám podaří vybřednout z hospodářské krize. 20% podíl zdrojů energie z trvale udržitelných zdrojů bude představovat 2,8 milionu pracovních míst do roku 2020. Dvě třetiny nově vzniklých pracovních míst vzniknou v malých a středních podnicích. Dámy a pánové, rozvoj zelených technologií je opravdu klíčem. Pakliže to má vzniknout a pakliže se to má stát, tak se domníváme, že je potřeba sledovat tři cíle. Za prvé je potřeba učinit politický závazek a poskytnout plánu SET dostatek financí. Nestačí totiž pouze přesouvat peníze z jednoho programu do druhého. Je potřeba zajistit, abychom podpořili svá slova i finančními prostředky a financovali v této oblasti výzkum a vývoj. Bude to potřeba zvláště při vytváření nové finanční, nového finančního výhledu a během těchto vyjednávání. Pakliže chceme vytvářet pracovní místa a tím překonat hospodářskou krizi, bude potřeba podporovat demonstrační projekty a zajistit, eh, aby vznikly technologie, které jsou uplatnitelné na trhu. Pakliže nebudeme mít kvalifikované pracovní síly, nebudeme mít ani rozvinutý trh v oblasti zelených technologií. Je proto potřeba posílit propojenost univerzit a trhu práce. Je potřeba zajistit, abychom měli vynikající výzkum a vývoj a silné kvalifikace, abychom mohli uspokojit potřeby trhu. Děkuji mnohokrát a nyní za liberální skupinu dávám slovo paní Hol na dvě minuty. Paní předsedkyně, myslím si, že si můžeme stanovovat jakékoliv cíle týkající se snižování klimatických cílů, ale těch dlouhodobých pro rok 2050 nedosáhneme, pakliže nebudeme investovat systematicky do zlepšování trvale udržitelných nízkouhlíkových technologií. Spojené státy správně kritizují, za to, že se nepřipojili k cílům na snižování a emisí, ale Evropská unie nedává zdaleka takové investice do této oblasti jako Spojené státy. A bez investic trvale udržitelný program eh, tedy program trvale udržitelných eh, investic do zelené ekonomiky, se zastaví a 100 tisíce pracovních míst, které by mohly vzniknout, třeba u nás na severu Anglie, kde už se snažíme přecházet na nízkouhlíkovou ekonomiku, eh, se tato místa přesunou jinam, třeba do Spojených států anebo do Číny. Jsem trochu zklamaná, že se komise stáhla z předchozího návrhu, kde bylo jasně řečeno, odkud se vezmou na plán SET peníze. A zajímalo by mě, jestli by komise nemohla jasněji říci, odkud se vezme eh, ta jedna miliarda euro ročně, která nám chybí, jak zmínil pan komisař. Pochopitelně, že je důležité zlepšovat jadernou energetiku a její technologie, především co se týče odpadů a bezpečnosti. Ale my se domníváme, že trvale udržitelné jaderné štěpení je kontradikcí, logickou kontradikcí, logickým nesmyslem. Zajímaly by mě vaše další iniciativy. Děkuji mnohokrát, paní Hol, a nyní za zelené pan Terms na dvě a půl minut. Thank you, uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že tento plán je prázdnou krabičkou, protože nezahrnuje žádné finanční prostředky. Musíme se skutečně zamyslet nad tím, odkud prostředky mohou pocházet. Ještě horší je skutečnost, že nástroje, které Evropská komise měla, tedy NER 300 a plán obnovy, stejně tak jako další plány Evropské investiční banky, tyto nástroje se soustředí především na tzv. nízkouhlíkové technologie, které jsou nejméně efektivní a nejvíce rizikové. Na současném trhu v Evropě, především v letech 2008 až 2009, více než 70 investicí bylo do obnovitelných zdrojů, do eh, větru, do solární energie, do biomasy. Takže jak je možné, že navrhujeme konkrétní plán a určujeme určité peníze, tak, že dáváme méně peněz do těchto technologií, než jak to, jak to už dělá trh. Je jasné, že do této oblasti by, mělo plenout, by měl plenout největší podíl evropských peněz. My nemáme odvahu stanovit správné priority. I Jaja, která není zelenou organizací, má jasné priority. 55 snižování emisí CO2 bude pocházet z energetické efektivity. Proč v balíčku hospodářské obnovy mělo toto nula prostředků? Jenom 10 bude pocházet z oddělování uhlíku. To je já A To není základní organizace, zelená organizace. Takže tato organizace dělá více, než děláme my. Jediný způsob, jak se z této situace dostat, je mít jasné cíle. energetická účinnost především a poté nízkouhlíkové technologie a poté další technologie. Děkujeme. Dalším řečníkem za ECR je pan Chichester, 1,5 minuty. Thank you, Madam President. Děkuji za slovo, paní předsedající. Mně je opravdu líto. Je mi líto, že levice parlamentu je tak posedla jadernou energetikou, co znamená, že máme dvě usnesení, o kterých budeme hlasovat. Většina je společná, záležitosti, které se dotýkají těchto usnesení až na jadernou energetiku. Především, protože je to jediná v podstatě energie, která poskytuje nízkouhlíkové energie v Evropě. Pokud chceme, abychom nebyli závislí na fosilních palivech, ropě a tak dále, budeme potřebovat všechny nízkouhlíkové technologie. Některé z nich představují mnohem více potenciálu produkce a proto bychom měli být opravdu realističtí, když se podíváme na naše úspěchy, pokud jde o cíle získávání energie z obnovitelných zdrojů. My máme velice ambiciozní cíle v Evropě, máme stoprocentní ovšem rovněž výsledky, pokud jde o neschopnost plnění těchto cílů. Proto bychom neměli ztrácet čas a měli bychom využívat i jadernou energetiku, pokud jde o tvorbu elektrické energie. Pokud budeme využívat všechny alternativní technologie, pokud bychom je chtěli využívat, tak budeme potřebovat právě tuto energii, abychom měli elektřinu k dispozici, abychom měli elektřinu pro eh, elektromobily a tak dále. Dále je to například solární energie ze Sáry nebo větrná energie ze eh, Severního moře a dále jsou ty technologie CCS nebo možnost zlepšování energetické účinnosti a zde souhlasím s ním kolegou ze strany pro zelené. Ovšem všechno toto potřebuje ohromné investiční zdroje a to je zásadní otázka, kterou dnes řešíme. Děkuji. Děkujeme, pane Čičestre. A nyní se dostáváme k zjednocené levici paní Marisa Matias. Děkuji za slovo, vážený pane ministře, vážený pane komisaři. Hovoříme zde o nízkouhlíkových technologiích, je to nesmírně důležitá oblast, tak jak je to staveno v našem sdělení, je to výzva, kterou musíme všichni řešit. Ovšem bohužel nemáme zde žádné podrobné údaje a já si myslím, že je velice důležité, abychom měli všechny potřebné údaje k dispozici. Nejde pouze o to, že budeme potřebovat finance, ale rovněž budeme potřebovat i politickou vůli, pokud jde o oblast technologií CCS, větrnou energii, solární energii, Dále je to energetická účinnost, Eh, která by nám mohla umožnit redukovat energii, spotřebu energie. Ovšem pokud jde o emise CO2, mohli bychom je zredukovat i jiným způsobem. Jednak je to snižování spotřeby, dále je to mikrovýroba, různá nebo různé formy distribuce energetických zdrojů. Nemusíme využívat pouze obrovské struktury pro tuto distribuci. Právě tímto způsobem bychom měli přispět k této záležitosti. Měli bychom být přesnější, konkrétnější, pokud jde o politi- politické záležitosti, finanční záležitosti, nesmíme zapomínat na ještě jeden nesmírně důležitý bod v tomto ohledu. Potřebujeme partnerství. Potřebujeme zde partnerství veřejných a soukromých podniků. Je to řešení, které by nám rovněž mohlo pomoci v této oblasti. Já bohužel nemám podrobné informace o situaci v této oblasti, pokud jde o PPP partnerství. Velice často se o těchto partnerstvích zmiňujeme i v oblasti energetické účinnosti, ovšem nemáme jasnou představu o tom, z jaké oblasti by ty finance mohly přijít. Často hovoříme o těchto PPP partnerství, ovšem měli bychom rovněž věci kdo, vědět, kdo za to bude platit. Ehm, na konci dne to budou samozřejmě pravděpodobně spotřebitelé, kteří budou muset zaplatit za ehm, všechna tato řešení a nejméně budou platit soukromé, soukromé podniky. Soukromé podniky by ovšem ovšem za své investice měli by do určité míry odměňování. Pokud nebudeme znát podrobné údaje, které jsou spojeny s touto problematikou, tak eh, si myslím, že v podstatě budou za celou tuto oblast muset platit další generace. Děkuji. Děkujeme, paní Matias, a nyní se dostáváme k seznamu samostatných řečníků, pan Eller, jedna minuta. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Všichni jsme si v podstatě za jedno, že vítáme plán SET. E, jsme si také do značné míry, e, jsme také do značné míry za jedno, pokud jde o obsah. Máme zde ale dva problémy. A Claude Turmesovi bych chtěl říct jednu věc. Zde v parlamentu a e, nebudeme moci společně tlačit na členské státy a na komisi, pokud zde povedeme ideologickou diskuzi která se vždy bude soustředit na jadernou energii. To je zcela zásadní věc při dnešním hlasování. A poté, co jsme dosáhli kompromisu k plánu SET, a máme jasná kritéria. Ta kritéria jsou definována. Trvalá udržitelnost, konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek. Řekli jsme, že chceme mít eh, možnosti pro nové technologie ale vedeme zde opět ideologickou diskuzi o jaderné energii. Tuto diskuzi můžeme vést, ale nemá smysl ji vést v rámci plánu SET. Dávám vám ale za pravdu v otázce toho, čeho může plán SET dosáhnout. Je jasná otázka, do jaké míry jsou členské státy připraveny mít koherentní energetický přístup. To, co dnes řekla rada, to bylo velice obecné problém eh, není až tolik to, co bude stanoveno v plánu SET, ale spíše, jak budeme koordinovat eh, jednotlivé prostředky, prostředky eh, z výzkumného programu, z plánu SET, jak budeme koordinovat implementaci evropských směrnic v národním právu a tak dále. Je třeba si uvědomit, že jsme ve chvíli, kdy můžeme odhlasovávat další a další plány set ale my nyní potřebujeme především konkrétní kroky. Neměli bychom se hádat o detaily. Je třeba především tlačit na radu o komisi, aby došlo k implementaci. Mnohokrát děkujeme panu Ehlerovi. Nyní na jednu minutu paní Ulfskok. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Já se domnívám, že a přání nestačí, pokud skutečně chceme přejít na obnovitelné zdroje, na chytré energetické sítě. A proto potřebujeme investice. Abychom měli investice, musíme zajistit, že soukromý sektor se a bude podílet na odpovědnosti, pokud jde o základní výstup. A také je třeba, aby se více zaplno, zapl, zaha, a pojily členské státy. A je nutné uspůsobit rozpočet tak, aby odpovídal našim politickým prioritám, eh, pokud hovoříme o solární energii a větrné energii. Musíme zajistit, abychom eh, jasně stanovili své priority a abychom odpovídajícím způsobem eh, přemístili prostředky v rozpočtu. To je jediný způsob, jak tento plán set může být důvěryhodný. Děkuji. Nyní pan Davies, 1,5 minuty. Mikro, mikro, please. Máte vypnutý mikrofon. Rada před třemi lety stanovila cíl, a to 12 demonstračních projektů do roku 2015, ale zatím se to bohužel nepodařilo. Ano, našli jsme zdroj financí, máme návrh rozhodnutí komise, který očekává schválení Evropského parlamentu a týká se toho, jak ty prostředky využít. Ale až na konci příštího roku uvidíme projekty, které budou mít nárok na tyto peníze. Harmonogram je tedy velmi tvrdý a je stále těžší dosáhnout tohoto cíle do roku 2015. Neustále se to zdržuje. Zvažme prosím následující. Zkusme se podívat, jestli se nedá změnit harmonogram, jestli se nedají ušetřit alespoň dny a týdny a tlačme prosím na EIB, aby se držela prostředků, které jí byly eh, předloženy v návrhu řízení. Po uzavření komitologického postupu by komise měla oznámit ten harmonogram a následně všichni se budou snažit pracovat k tomuto, eh, směrem k tomuto cíli a nezdržovat. Zdržovat se to bude hlavně kvůli eh, územnímu řízení, pro vybudování technologie, která bude schopna odvádět CO2. Takže bylo by dobré, abyste učinili prohlášení, aby developři, kteří se chystají tuto technologii vybudovat, už začali žádat to územní rozhodnutí nyní. Děkuji mnohokrát, pane Davisy, a nyní má pan slovo pan Šimaňský na jednu minutu. Paní předsedkyně, dámy a pánové, usnesení, velmi dobře ukazuje, jak klimatologická politika stojí před energetickou bezpečností. Ukazuje to také, že část naší sněmovny je naměřena proti jaderné energetice, ale ukazuje se, že jaderná energetika je jediný komerčně ověřený zdroj nízkouhlíkové energie. Navíc přesto v této rezoluci se velmi kritizuje. Omezené finanční zásoby Evropské unie bychom měli směřovat na jednotlivé části eh, energie, čímž se velmi ingeruje do trhu. A v podstatě omezujeme prostředky na velké finanční infrastrukturové projekty a na propojování sítí. A tyto peníze nám budou chybět v oblasti energetické bezpečnosti, proto dnes tuto rezoluci nepodpoříme. Děkuji. A Nyní pan Karinč na dvě minuty. Paní předsedkyně a pane ministře, pane komisaři, všichni velmi dobře víme, že člověk, který je eh, závislý na droha, drogách, může být nebezpečný. Udělá všechno k tomu, proto aby se dostal zpět k drogám. A všichni víme, že každá závislost je špatná a že je nutné proti ní bojovat. V Evropské unii naše hospodářství závisí a tato závislost je tím větší, čím více surovin dovážíme. Je třeba situaci změnit. Musíme zvýšit investice do technologií, do větrné energie, do biomasy a do solárních energií je zde více důležitých argumentů, proč tyto technologie jsou důležité. Pokud do těchto technologií nebudeme investovat, poté se bude zvyšovat naše závislost na ropě a plynu. A situace se ještě zhorší, protože tyto zdroje na světě dochází a cena stoupá. Za druhé, pokud provedeme investice, poté Můžeme podporovat tímto způsobem také malé a střední podniky, protože ty tím získají, získají výhody. A získají výhody, aby mohli získat finanční prostředky. Za třetí, pokud budeme investovat do nových technologií, překonáme současné překážky a budeme moci a využívat společně různých technologií a různých zdrojů, jako je třeba solární a větrná energie. Je nutné jednat, musíme snížit svoji závislost na ropě a plynu. Musíme podporovat investice právě do nízkouhlíkových technologií, do technologií, které využívají a biomasu, a vítr a slunce. Mnohokrát děkuji, paní Thompson, jedna minuta. Mrs. Thompson? Yes. Paní Thompson, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že zde máme... Nemáš mikrofon. No. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že zde máme tento prám, plán, který se soustředí na větší investice do energetických projektů a do obnovitelných zdrojů. Tento plán sahá do roku 2020. Dvě třetiny těchto prostředků by mělo být investováno do trvale udržitelných obnovitelných zdrojů, jako je například biomasa, eh, sluneční energie či větrná energie. Je to správné. Jsou to totiž nízkouhlíkové a čisté zdroje energie. V tomto plánu musíme zajistit, abychom, aby tento plán pomohl překonat hospodářskou krizi. A tímto způsobem můžeme vytvořit také eh, stovky tisíc nových zelených pracovních míst. Evropa se musí stát také výzkumným centrem pro obnovitelné zdroje. Musíme mít ale také vždy na paměti to, že tyto investice musí být zodpovědné. Musí zde být eh, převzata zodpovědnost eh, ze strany lidí, kteří pracují v energetickém sektoru. Je třeba, aby tito lidé měli možnost se přeškolovat a soustředit se na investice. Děkujeme. Pan Aylord, jedna minuta. Uh, Vážená paní předsedající, pouze dvě záležitosti. Jedna, důležitost investicí do Eh, nízkouhlíkových technologií a dále je to zachycování uhlíku. Myslím si, že bychom se měli věnovat především strategickým technologickým oblastem v rámci našeho plánu, tak abychom dosáhli cíle v roce 2020. Musíme opravdu investovat do nízkouhlíkových technologií, abychom těchto plánů dosáhli. Dále musíme investovat zároveň do oblasti CCS. Je to praktický způsob boje proti klimatickým změnám. Zemědělství by mohlo hrát velice důležitou roli, pokud jde o sekvestraci uhlíku a dosažení našich cílů. Jednak je to biomasa, dále je to využívání, zachycování uhlíku. To bychom mohli využít i v zemědělství, tak abychom to využili v oblasti eh, snižování potřeb hnojiv a tak dále. Myslím si, že bychom měli investovat do zemědělské půdy, do zemědělských možností, které by nám rovněž umožnily dosažení cílu pro 2020. Inovace, výzkum do nízkouhlíkových technologií musí být samozřejmě vhodným způsobem podporováno a financováno. Děkuji. Děkujeme a nyní paní Ford, jedna minuta. Já vítám iniciativu diskuzí ohledně investic do nízkouhlíkových technologií, ale především pokud je o úsporu, energetickou úsporu a dále je to bezpečnost diversifikovaných dodávek. Především bych se ráda podívala na využití možnosti EU finančních prostředků. V mém regionu máme finanční prostředky k dispozici asi 250 milionů eur pro růst této oblasti, když to ambice jsou opravdu velice dobré. Samozřejmě, že důležité jsou investice, které bohužel jsou zatím pod úrovni našeho očekávání. My rovněž v naší oblasti máme velice dobrý výzkum, asi 250 různých kontraktů bylo v mém regionu už podepsáno v této oblasti a využívají prostředky, finanční prostředky, je to opravdu úžasný, úžasné finanční možnosti, ovšem bohužel jsou zde problémy s byrokracií, s nepružností pro malé a středně velké podniky, pokud jde o využívání těchto informací a tak dále. Bohužel dochází k opožděným platbám ze strany Evropské unie, což je politování hodné, když investujeme naše prostředky do budoucnosti, měli bychom se poučit z minulosti a využívat tyto prostředky v budoucnosti lepším způsobem. Děkuji. Děkujeme a Další je pan Marinescu. de Děkuji, paní předsedkyně. Dosažení klimatických cílů závisí na zcela jasné strategii v oblasti snižování emisí CO2. Nové technologie mohou snížit a potřebu energie v budovách i v dopravě o 70 To by znamenalo globální snížení spotřeby energie o 10 Potřebujeme mít jasnou koherentní politiku pro zlepšování a využívání energie. Potřebujeme mít minimální standardy a inteligentní sítě na úrovni Evropské úrovni, eh, unie. Evropská unie by měla financovat celoevropské projekty, tak abychom měli jednotnou implementaci opatření a v zemích, které tyto technologie ještě nemalí. Já bych se chtěl zeptat, zda Evropská komise chce poskytnout dodavečné zdroje, aby podpořila nízkouhlíkové technologie. Mnohokrát děkuji, pane Maranesku, paní Tykaju dvě minuty. Paní předsedkyně, a potřebujeme ambiciózní a průmyslovou politiku, která umožní Evropské unii, aby si zachovala konkurenceschopnost a aby si zachovala pracovní místa uvnitř EU. Investice do nízkouhlíkových technologií pomohou Evropské unii dostat se z hospodářské krize a vytvoří to 2,7 milionů pracovních míst do roku 2020. Evropská unie by měla investovat do evropských iniciativ pro obnovitelné zdroje a měla by investovat do biopaliv a do zelené dopravy. A Zároveň je třeba investovat do smart cities a energetické účinnosti budov. Já bych chtěla, aby komise a členské státy zvýšily rozpočet pro energetickou efektivitu budov. A pokud jde o revizi strukturálních fondů, byla bych ráda, aby komise a zaručila do dodržování 4% e, míry ERDS. Měli bychom zvýšit e, tuto míru mezi, do roku 2020. Pan Zjobok Zobro, dvě minuty. Děkuji. Paní předsedkyně, diskuse o investice do nízkouhlíkových technologií je vlastně diskuse o tom, jak se naše hospodářství bude adaptovat na eh, situaci, kdy musíme snížit emise. Klimatické podmínky, které jsme zažili za posledních eh, pár měsíců spíše, eh, hovoří ve prospěch těch, kteří spochybňují vliv člověka na a klimatické změny. Přesto ale hovoříme o nízkoemisních technologiích a proto zní otázka, jak zajistit prostředky, které jsou potřebné pro čisté technologie, tak aby dosáhly v co nejkratším čase nejefektivnější výsledku. Systém výzkumu a vývoje by měl být opravdu pružný tak aby umožnil financování tak, jak je potřebné podle dynamiky výzkumu. A zajímalo by mě, jak se vytvoří mechanismy podpory investic do nízkoemisních technologií v tomto smyslu. A nakonec, přestože je možné najít argumenty pro rozvoj nízko uh, uhlíkových technologií, nemělo by to jít na úkor politiky soudržnosti. Děkuji a nyní má slovo pan Marčinkěvič na minutu a půl. Paní předsedkyně, ve sdělení komise z 23. ledna 2008 pod titulem Podpora a demonstračních projektů v rámci klimatického energetického balíčku bylo řečeno, že Evropská unie bude mít 10 až 12 tisíc takovýchto jednotek. Evropský parlament vydal usnesení a zabýval se touto otázkou a sdělil ve svém dokumentu, že komise nedává dostatek prostředků na to, abychom dosáhli těchto cílů a vytvořili minimálně 12 takovýchto instalačních projektů do roku 2015. V bodě 18 se jasně říká, že je nezbytné, aby minimálně 12 takovýchto demonstračních instalací bylo připraveno a aby to byly kombinace tří technologií sekvestrace a ukládání uhlíku. Finanční prostředky by tedy měly vzniknout na základě prodeje povolenek. Nicméně kvota na podporu vytváření těchto demonstračních projektů pochopitelně bude záviset na tržních cenách. Dá se očekávat, že to bude 7 až 12 miliard euro. Z návrhu komise by člověk došel k závěru, že podpora NR300 se bude týkat šesti projektů sekvestrace a ukládání průmyslu v energetice a dvou v průmyslu. A zajímalo by mě, jak rada v dohodě s komisí chce podpořit další dvě až čtyři jednotky, které stále zbývají. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Herzog, která zde není, aspoň ji tedy nevidím, takže dám slovo panu Helmrovi na jednu a půl minuty. Paní předsedkyně, dnes jsme slyšeli hodně nesmyslů o zelených pracovních místech. Skutečnost je taková, že naše posedlost obnovitelnými zdroji vede k tomu, že rostou ceny energií a že naši lidé chudnou. Mnoho podniků se tak vzdá práce v Evropské unie a ojde jde někam jinam. Vysoké ceny energii znamená zpomalení hospodářského růstu a přecházíme tak o pracovní místa. Já jsem viděl studii týkající se tohoto tématu, která byla provedena v Německu. Ukázalo se, že jeden a prac, jedno pracovní místo vytvořené v zeleném sektoru bude stát 2,2 pracovních míst jinde. A pokud chceme eh, zlepšit situaci, musíme investovat do jaderné energie. To je jediné řešení. Je třeba rozšiřovat jadernou kapacitu. Pokud chceme i nadále svítit, potřebujeme nukleární renesanci, jadernou renesanci a to rychle. Děkuji panu Helmerovi. A dalším řečníkem je paní Carvalho, 1,5 minuty. A e tecnologia um no Děkuji za slovo. Samozřejmě, že tato oblast je nesmírně důležitá. Je zásadní, abychom změnili náš přístup celé společnosti, tak abychom opravdu dosáhli udržitelnou energetiku, konkurenceschopnost této oblasti. Je to politika zásadní pro udržitelnost naší budoucnosti a zároveň pro boj proti klimatickým změnám a zajištění energetických dodávek je nesmírně důležité, abychom byli průkopní, abychom byl jakýmsi průkopníkem ve světě v této oblasti. Měli bychom mít k dispozici základní směry, základní směry, o kterých se hovoří v tomto sdělení. To znamená partnerství veřejného a soukromého sektoru, zároveň dosáhnout dostatečné zdroje na národní evropské, ale i celosvětové úrovni, tak abychom investovali do čistých technologií, měli bychom zároveň dosáhnout většího podílu soukromého financování a měli bychom konečně přestat o tom pouze mluvit a začít jednat. Dále jsou to finanční výhledy, osmý rámcový program pro výzkum, technologické oblasti, toto všechno by měly být naše priority, tak jako je naší prioritou i e, zajištění energetických dodávek a boj proti klimatickým změnám, protože jinak nezajistíme naše pracovní místa a konkurenceschopnost. Děkujeme a nyní dáváme slovo paní Toje. Máte jednu minutu. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Toto si myslím, že by mohla být velice praktická rozprava. Můžeme přijít s konkrétními otázkami, jaké zdroje potřebujeme, kde můžeme získat tyto zdroje a zároveň bychom měli mít k dispozici jasné odpovědi na všechny tyto otázky 25. března na Evropském samitu. Evropská unie by měla být opravdu průkopníkem v této oblasti, bojovníkem proti klimatickým změnám a právě proto by měla přestat pouze hovořit o této oblasti a dostat svým závazkům, tak aby byla důvěryhodná. Je sice dobré hovořit o tomto typu hospodářství, ekonomiky, ovšem já si myslím, že v našem výrobním postupu a systému potřebujeme skutečnou politickou vůli a obrovskou změnu, revoluční změnu. Potřebujeme k tomu kvalitní zdroje, kvalitní nástroje, to je zásadní pro tuto revoluci, protože pokud chceme, aby naše evropská odvětví byla konkurenceschopná, musíme k tomu přistoupit. Máme zde různá výzkumná centra, univerzity, máme zde znalosti, schopnosti, dovednosti, které jsou v Evropské unii k dispozici. Ovšem musíme je zmobilizovat, musíme spolupracovat. Komise, rada, mm, Evropský parlament, podniky, soukromý sektor a tak dále. Ovšem zásadní je, aby Evropská unie vedla v této oblasti. Děkujeme, paní McInnes, půl minuty. Děkuji. Děkuji, Děkuji, pane předsedající. Paní předsedající, já bych chtěla ve svém příspěvku poukázat na politický zmatek, který zde je a který se týká bioenergií. Já se domnívám, že tento parlament, eh, komise a celá Evropa a utíkají před eh, bioenergií ve chvíli, kdy eh, došlo ke zvýšení potravinových cen v roce 2007 eh, až 2008. V současné době existuje krize v zemědělství, krize důvěry. A není zde žádná jasná politická zpráva týkající se využívání země a využívání země pro pěstování energetických plodin. A v Irsku lidé utíkají z této oblasti. A to, co je potřeba, je politická jistota, ale bohužel politikům se nedaří tuto jistotu poskytnout. Pokud hovoříme o investicích do výzkumu, ale nedochází eh, zde eh, ke skutečným investicím a potom eh, ztrácíme čas. A paní Tobojdy. Paní předsedkyně, v případě nových členských států bude velice těžké financovat nízkouhlíkové zelené technologie a přejít na, ty, na tyto technologie. Jedním z důležitých zdrojů by byl kjótský systém obchodování s emisními povolenkami. To by byla dobrá příležitost pro střední Evropu a pro pobaltské země, proto abychom nejlépe využili eh, své eh, zdroje. Je třeba, abychom měli post kjótský systém. Rada a komise by měly podpořit tyto snahy a aby eh, zajistili, že prostředky budou využívány odpovídajícím způsobem. Já souhlasím s tím, že nové technologie stojí mnoho peněz, to chápu a z tohoto důvodu je pro nás těžké rozvinout nové technologie. Pokud jde o společnou zemědělskou politiku, já si myslím, že je eh, zásadní, abychom se na toto téma soustředili. Je třeba, abychom se soustředili na eh, nové inovativní technologie v oblasti zemědělství. Děkuji. Pan Sonik, 1,5 minuty. Z nejvážnějších priorit. Jednou z hlavních priorit dlouhodobé strategie Evropské unie by mělo být vytvoření inovačního hospodářství, mimo jiné tím, že změníme stávající energetický systém a soustředíme se na nízkoemisní model a na bezuhlíkové technologie a čisté uhlí. 70 našich zdrojů energie jsou stále fosilní paliva. V minulých letech jsme eh, zlepšovali naše sítě, Hospodářský růst stávající z ropy a uhlí máme za sebou a těžko to změníme ze dne na den. Evropský strategický, strategický plán je dobrým krokem směrem k změně evropského hospodářství na hospodářství inovační. Pakliže ovšem vezmeme v úvahu financování technologií čistého uhlí. Pakliže chceme dosáhnout cílu snížení, tak je potřeba investovat více do um, čistých uh, technologií a jejich výzkumu. Je potřeba dát dohromady Eh, prostředky veřejné a soukromé. V minulosti se ukázalo, že technologie dokáže úplně změnit náš život. Já mám pocit, že v tuto chvíli máme neopakovatelnou možnost změnit modely výroby energie. Investice do čistých a obnovitelných zdrojů energie budou realizovatelné pouze tehdy, pakliže Evropská unie zajistí dostatečnou úroveň financování a dá to do hlavních cílů Evropské strategie. Děkuji, pane Soniku, a nyní pan Provera na tři minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Pokud jde o volbu v této oblasti, pokud jde o energetické zdroje v Evropské unii, jedna věc je jistá. Nejlevnější forma energie, ta, která je opravdu mm, nejvíce k dispozici, je ta, kterou ušetříme. Pokud jde o kulturní, historické, ekonomické důvody. To jsou všechno důvody, které eh, by nás měly poučit o tom, jak využívat energetické zdroje, které způsobem opravdu kompatibilním ze stávajícím způsobem života. Můžeme se podívat například na horské oblasti, které využívají nejvíce obnovitelných zdrojů energie, například u nás v Itálii 12% hydroenergie, které, které máme k dispozici, které, kterou produkujeme v těchto horských oblastech a to je 12% spotřeby pro celou naši zemi. Opravdu víme, jakým nejefektivnějším způsobem využívat tyto, nebo výrobu této energie účinným způsobem je to energie, kterou můžeme využívat pro vytápění, pro naše města a jsme schopni využívat nebo produkovat mnohem více, než potřebujeme. Naše horské oblasti by proto mohly být jakýmsi pilotním regionem této oblasti, umožňují experimentování i s lepším využíváním geotermální energie nebo různé tepelné, tepelná čerpadla, Mm, biomasa a tak dále a zároveň renovace našich distribučních sítí. Je to horské oblasti, představují čistou energii, která pouze čeká na využití. Proto bychom měli požádat Evropskou komisi, aby zapojila do našeho úsilí i tato, tyto horské oblasti, které mají zkušenosti a které by měly získat finanční prostředky za všechnu tu obnovitelnou energii, kterou už poskytli zbytku Evropy, tak jak je to stanoveno i při Lisabonské smlouvě v článku 164, který uznávám důležitou roli těchto regionů. Proto bych byla ráda, aby Evropská komise využívala v praxi tento článek článek, abychom měli určitou konkrétní politiku Evropské unie pro horské oblasti. Eh, je to například zpráva Runwaldera, který se eh, z výboru pro regiony, který volá potom abychom eh, využívali možnosti těchto horských regionů, abychom zhodnotili jejich potenciál v oblasti výroby energie. Horské oblasti představují 40 evropského území, žijou tam miliony lidí, ovšem bohužel jsou to velice eh, regiony, do kterých bohužel neinvestujeme. Pokud chceme rozšiřovat tuto oblast, tak si myslím, že právě tyto regiony by se mohly zbavit tohoto handicapu a mohly nám pomoci dosáhnout cílu do roku 2020 Eh, tak abychom mohli být eh, soběstační v této oblasti, pokud bychom opravdu měli dostatečnou politickou vůli k dispozici. Myslím si, že je to možné. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní část eh, Catch the Eyes. Máme zde osm přihlášených řečníků. Prosím, abyste dodrželi čas. Všichni máte jednu minutu. Prvním řečníkem je pan Nikolesku. Máte jednu minutu. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, Evropské zemědělství je často obvinováno z toho, že a přispívá ke globálnímu oteplování. Není tomu tak ale stoprocentně. Nesmíme ale zapomínat na to, že zemědělství do jisté míry přispívá k emisím CO2. Uchovávání uhlíku a biomasa a investice do snižování množství hnojiv, to je způsob, jak může zemědělství přispět ke snižování emisí. A když hovoříme o nízkouhlíkových technologiích, já se domnívám, že zemědělství by nemělo být zapomenuto. Mělo by být jedno, jednou z priorit. A nemělo by se na ně zapomínat, jak tomu bylo dříve ve strategii 2020. A mnohokrát děkuji. Nyní pan Kalambach paní Kalambach. A mnohokrát děkuji paní předsedající a pane komisaři a pane předsedo rady. Já hovořím svým vlastním jménem a chtěla bych říci, že pro mě osobně je jaderná energie e, nulovým řešením. Já se domnívám, že naším úkolem je učinit opatření, které z dlouhodobého hlediska eh, přispějí k lepšímu životu našich dětí a vnuků. Je nutné, abychom snižovali emise CO2, ale na druhé straně toto snižování nesmí být na úkor životního prostředí. Musíme tedy dávat pozor na to, jaká opatření budeme podporovat, jaká opatření budeme financovat, protože nesmíme na jedné straně šetřit CO2 a na druhé straně ničit naše životní prostředí. A v roce 2010 máme a se zabýváme otázkou biodiverzity a já si myslím, že je nutné, abychom veškerá opatření hodnotila také z pohledu eh, budoucích generací a eh, z pohledu biodiverzity. Mnohokrát děkujeme paní Kadenbachové, paní Ferrera. Pan Ferrera. Děkuji za slovo. Vážený pane komisaři, Hovoříme zde o nízkouhlíkových technologiích, nesmíme zapomínat ovšem na to, že bude obtížné dosáhnout um, tohoto cíle, aniž bychom reagovali na otázku nedostatku základních energetických zdrojů a dále jsou to samozřejmě eh, eh, fosilní paliva. Mm, celá tato mm, mnoho našich oblastí, mnoho našich sektorů závisí na těchto zdrojích, ať už je to petrochemický průmysl, chemický průmysl a tak dále. Právě proto bychom měli využívat všechny tyto zdroje rozumným způsobem, způsobem, který nám umožní šetřit tyto zdroje. Přijetí protokolu, který jsme předložili v roce 2005, představuje mm, informace z různých vědeckých oblastí, jednak z různých sektorů, které přispěly k poznatkům v této oblasti. Myslím si, že bychom měli mít plán, který bude spravedlivým způsobem využívat všechny zdroje a zároveň umožní přechod na účinnější technologie. Děkuji. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já se domnívám, že jaderná energetika nedostala to místo, které si zaslouží. V našem dokumentu hovoříme o alternativní energii, solární energii, větrné energii. Hovoříme ovšem o procesech, které jsou nesmírně dlouhodobého charakteru a my skutečně nevíme, zda výsledky budou takové, které očekáváme. Ovšem jednat bychom měli rychle. Podíváme-li se na energetickou krizi v minulém roce, dále klimatické změny, problematika v té, této oblasti. Z tohoto hlediska si myslím, že jaderná energetika představuje důležitý zdroj. V současné době využíváme mnoho mnoho energie právě z tohoto stroje. Měli bychom rozvíjet tuto energetiku bezpečným způsobem a mělo by to být zakotveno i v naší zprávě. Děkujeme. Děkujeme, říká paní předsedající, pan Kelly. Äh, Já poslouchám diskuzi a zdá se mi velice zajímavá. Zazněla zde jedna otázka a to, odkud a půjde financování a jak bude koordinován výzkum. Já se domnívám, že je zde příležitost pro tři instituce Evropské unie, aby začaly spolupracovat. Experti z parlamentu, z rady a z komise. Měl by se sejít jako řídící skupina za prvé, aby řešili otázku financování a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a za druhé, aby se dohodli na koordinaci a výzkumu. Mělo by ale jít o výzkum a, a, a provádění výzkumu a, a plnění výzkumných cílů. Je nutné, aby k takovéto koordinaci došlo, jinak nebudeme a ne, jinak nebude naše práce mít úspěch. Mnohokrát děkujeme panu Kelimu. A funguje všechno s tlumočením? Výborně. Nyní pan Balcko. Paní předsedající, mnohokrát děkuji za slovo. Zástupci rady a komise řekli krásné věci o eh, snižování emisí CO2, o nových technologiích, ale nehovořili o zásadní věci, jak získáme finance pro financování těchto plánů. Myslím, že finance jsou k dispozici. Pokud se podíváme na bývalé postkomunistické země, tyto země v podstatě dodržely eh, požadavky Kyoto a dokonce je překročily. A proto můžeme být spokojeni se situací, s jakou jsme šli na koreňskou konferenci. A tyto země mohou prodávat eh, své emisní povolenky. A mají právo je prodávat, ale eh, staré členské státy se jim v tom snaží zabránit. Hovoříme o miliardách maďarských forintů, které by zde mohly být získány. My jsme učinili určitý závazek, že budeme investovat do zelených technologií. Máme zde k dispozici prostředky, ale bohužel naše požadavky nikdo nevyslyšel. Je třeba zajistit, aby nové členské státy nebyly považovány za druhotné členské státy v EU. Děkujeme paní Basesku. Unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene este dezvoltarea unei economii cu emisii reduse de carbon. Cílem Evropské unie je nízkouhlíková ekonomika. Máme cíl dosáhnout 20% podílu obnovitelných energií do roku 2020. Pro Rumunsko eh, tento cíl je ještě eh, ambicioznější. 24%. Na jihu máme region, který využívá eh, svého potenciálu větrné energie nejlépe a je vlastně dvojkou až jenom po severním Německu. A chystáme se tam vytvořit veliký komplex větrných elektráren, které vytvoří 600 MW obnovitelné energie. První fáze se dokončí ještě v tomto roce. Tam nainstalujeme a spustíme do provozu prvních 139 větrných turbín. Celý projekt dokončíme v roce 2011 v oblasti města Konstanci. Je to projekt, který je velice důležitý pro energetickou bezpečnost Rumunska, protože nám to umožní snížit dovozy. Děkuji, pan Kanten, prosím. Eh, Já si myslím, že se úplně shodneme na dvou věcech, které jsem slyšel. Potřebujeme šetřit energii a potřebujeme používat eh, obnovitelné energie, ale to, dámy a pánové, nestačí. Je potřeba se zabývat dalšími praktickými věcmi. Za prvé, jaderná energetika. Samotné to slovo je strašák. Proto se pustíme do výzkumu a pusme se do něj odpovědně. Jako bychom měli strach hovořit o partnerstvích veřejného a soukromého sektoru. Jako by to bylo něco, co vytváří korupci. Jako by to bylo něco podezřelého. Čistě jenom proto, že se zapojí soukromý sektor do těchto projektů spolu se sektorem veřejným. Kolegyně a kolegové, potřebujeme opravdu mnoho finančních prostředků. A je to velký problém. Veřejný sektor proto musí spolupracovat se sektorem soukromým. Veřejný sektor musí postupovat podnikatelsky a vytvořit trvale udržitelnou politiku. Děkuji, pan Cerkle již hovořil, ale rád by ještě využil možnosti vystoupit znova. Yes, please. Já budu stručný ve své otázce. Vedli jsme zde mnohé diskuze, které jsou opodstatněné z politických skupin, pokud jde o technologické otázky. Já bych chtěl formulovat jednu společnou otázku na radu a komisi. Hodně dlouho jsme hovořili o plánu SET. Jaké jsou nástroje, jak ho aplikovat, jaký je časový harmonogram a jaký závazek máme ze strany členských států. Děkuji. Mnohokrát děkujeme. A pan Turmes, prosím vás, buďte stručný. Já nyní nechci hovořit o otázce ideologie, o tom můžeme hovořit později. Já si myslím, že ideologové sedí spíše na druhé straně parlamentu. Dva konkrétní nástroje, které chceme mít v následujících měsících strany komise. Zdále, stále zde máme peníze ve finančním nástroji pro sdílení rizik. A tyto peníze je možné využít. Mně bylo řečeno, že to komise blokuje že, blok, že to blokuje generální ředitelství pro výzkum, protože nechce dát tyto peníze do energetiky a nechce investovat a tyto peníze do oblasti energetiky. Pane komisaři, můžete mi k tomu něco říci? A druhá věc. Zdá se, že minimálně 15 peněz z balíčku hospodářské obnovy zůstalo. A my se domníváme v parlamentu, že eh, tyto peníze by měly být investovány především do smart cities. Můžete mi k tomu také něco říci? Mnohokrát děkujeme. Pan Matula je posledním řečníkem a poté dostane slovo Rada a komise. Paní... Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dneska u nás probíhá rozpráva zde ve Evropském parlamentu, rozpráva, která se dotýká investic do nízkouhlíkových technologií. Tato rozpráva jasně poukazuje na naši snahu stát se průkopníkem této oblasti, to znamená zredukování CO2, emisí, protože chceme mít zdravé životní prostředí, chceme mít k dispozici možnosti pro podporu výzkumu, vývoje a řešení udržitelných energetických systémů v Evropské unii. Proto bychom měli zároveň jasně definovat naše finanční potřeby. Potřebujeme zvýšit konkurenceschopnost Evropské unie na globální úrovni. K dosažení těchto cílů je zásadní zdůrazňovat zelené technologie a jejich potenciál na lokální, místní úrovni, regionální úrovni. Já pocházím z rumunského regionu, který má úžasné možnosti geotermálního charakteru, které bohužel zatím ještě nebyly dostatečným způsobem využity. Je mnoho důvodů, ovšem, které k tomu vedly, ovšem, myslím si, že bychom měli umožnit právě místním úřadům, místním podnikům, aby se zapojili i do spojení veřejného a soukromého sektoru. Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní poprosíme pana ministra za radu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. My jsme si poznamenali všechny připomínky poslanců, poslankyň, které zde zazněly, mnoho obav, které zde vyjádřili zástupci Evropského parlamentu, sdílí Rada i komise a zítra přijmeme konkrétní závěry. Já doufám, že to bude dobrý základ pro řešení obav, které zde zazněly na půdě Evropského parlamentu a rovněž doufám, že to povede i k zavedení mm, průmyslových iniciativ, které potřebujeme. Pokud jde o tyto iniciativy, a v tom se shodneme, ty jsou zásadní. Zásadní, pokud chceme být méně závislí na fosilních energiích a pokud chceme zlepšit energetickou účinnost, zároveň pokud chceme pokročit v oblasti těchto nových technologií, to je důležité pro celou Evropskou unii a zároveň pro řešení výzev v oblasti klimatických změn. Je důležité, abychom byli konkurenceschopní, jakožto celý kontinent, abychom vytvořili nová pracovní místa. Mohu vás ujistit o tom, že jsme provedli mnoho studií, nejenom ty, o kterých už jsme hovořili, různé studie, které hovoří o pozitivní dopadu na zaměstnanost. Samozřejmě očekáváme pozitivní dopad z dlouhodobého hlediska, hovoříme zde o zásadách, hovoříme zde o nejlepší praxi, která by mohla být využita pro různé iniciativy v této oblasti, spojenectví do budoucna. Musíme samozřejmě definovat finanční potřeby, které máme k dispozici, musíme mít k dispozici veřejné zdroje, které jsou zásadní pro nakopnutí všech těchto technologií. Mnoho z vás se zmínilo o důležitosti finanční záležitosti, to je obava, nebo záležitost, kterou sdílíme i my na straně rady, ovšem bohužel nemůžeme se zavázat k nějakým, k nějakým zásadním zásahům této oblasti. Právo iniciativy má Evropská komise společně s Evropským parlamentem v této oblasti. Proto bychom měli využívat finanční dohody, které máme k dispozici v tomto ohledu. Zároveň je důležité, abychom navýšili rozpočtové prostředky, které by, čím bychom napomohli rozvoji těch těchto technologií, musíme si stanovit priority. To je zásada, to je zásadní oblast a zároveň základ budoucí diskuze, která nás čeká nejenom v Evropském parlamentu, ale v celé Evropské unii. Evropská na straně rady mohu, vás mohu ujistit o tom, že jsme udělali všechno pro to, abychom dosáhli cílů z oblasti cílů, které jsou stanoveny v rámci plánu SET v rámci stávajícího i budoucího finančního výhledu. Komise už se o tom zmínila, pokud je o obecné zásady, je důležité, aby mm, zásadní roli hrál i soukromý sektor, abychom měli k dispozici soukromé finanční prostředky. Zde musíme spolupracovat všichni, tak aby dopad těchto zdrojů byl rovněž, aby i dopad eh, veřejných zdrojů byl multiplikován díky soukromému sektoru, tak abychom opravdu iniciativy zavedli úspěšným způsobem, tak jak si to představujeme do budoucna. Děkujeme, říká paní předsedající a nyní poprosíme komisaře Potočníka. Nejdříve bych chtěl poděkovat za diskusi. Velice pozorně jsem ji sledoval a je zde mnoho věcí, které v každém případě zvážíme při naší další práci. Chtěl bych začít krátkým příběhem. Po ropné krizi v 70. letech jsme byli svědky nadšení, pokud jde o inovace, a které se soustředily na ekologické záležitosti. Byla, bylo to ale krátké nadšení. A poté, co krize odezněla, snížily se investice do výzkumu a vývoje a snížily se investice do eh, nových technologií a dostali jsme se do problematické situace. A bylo to období iluzí, pokud jde o udržitelnost. Po ropné krizi a byly investice do výzkumu a vývoje asi čtyřikrát větší než v současné době nebo před několika lety. A kde se nacházíme nyní? Po eh, tomto období, které bylo značně krátkozraké, je nutné, abychom reagovali na klimatické změny, abychom snižovali závislost. Já se domnívám, že proaktivní přístup je realistický a naprosto nezbytný a není naivní. To je koncept, který je zdůrazněn v dokumentu, který jsme přijali před několika dny. Je to strategie EU 2020, 2020. Potřebujeme ekologický rozvoj. Potřebujeme čistější průmysl, nikoli průmysl, který musíme čistit. A potřebujeme ty správné signály. Musíme se soustředit na energetickou účinnost. A pokud chcete, musíme se soustředit také na a účinnost zdrojů, což je jeden z cílů zahrnutý ve strategii 2020. Nyní k plánu SET, o kterém zde dnes hovoříme. Veškerá hodnocení, která jsou prezentována v plánu SET, vychází z technologických cestovních map. A to byla velice závažná, důležitá práce. Pokud se podíváte na návrhy, na to, jak hodnotíme nutné financování pro budoucnost, uvidíte, a vítr 6, solární energie 16, elektrické sítě 2, a bioenergie 9, a chytré sítě, a zachycování a ukládání CO2 13, a energetická a aliance a 5 a výzkum 1. Celkově je to 75. Já vám mohu říci, že 7 miliard jde do jaderné energie. Fúze zde není zahrnuta, to je ale další důležitá položka. Pokud se podíváme na tento obrázek, já si myslím, že komise vysílá jasný signál, kterým směrem by měla jít většina investic. Další otázkou je samozřejmě zdroj financování a cestovní mapy. Hlavní zdroje, jak jsem řekl na úvodu, budou muset pocházet z toho, kde hlavní zdroje jsou, a to je průmysl a členské státy. A dále samozřejmě a rozpočet EU, současné a budoucí finanční e, perspektivy, plán hospodářské obnovy, evropský systém obchodování s povolenkami a samozřejmě existující nástroje, především nástroje Evropské investiční banky. Ty všechny je třeba brát v potaz. Dále je zde důležitá otázka týkající se struktury investic pro jednotlivé iniciativy. Já si myslím, že je jasné, že struktura a mezi soukromým a, soukromými a veřejnými a investicemi eh, nebude a eh, stejná v, různých, v případě různých technologií. Já si myslím ale, že to, co máte před sebou, je velice silný argument, především pokud začnete diskuze o budoucí finanční perspektivě. A musíme mít jasno v tom, co jsou naše priority a jakým způsobem bychom v budoucnosti měli investovat. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že začínáme a s výjimkou jedné iniciativy se všemi dalšími iniciativami. Tato iniciativa eh, jsou Smart Cities. S těmito iniciativy, s ostatními iniciativy začínáme v roce 2010. Takže to nejsou iniciativy, které by neprobíhaly. V současné době probíhají. Některé už více let. Další věc, kterou bych chtěl říci, je, že a plánem SET jsme zahájili něco specifického na úrovni Evropské unie. Jak víte, během předchozího mandátu jsem hodně bojoval za evropský výzkumný prostor. Na evropské úrovni máme asi 5 evropských investic do výzkumu. Je nutné, abychom nedělali stejné věci dvakrát. A pokud nebudeme spolupracovat v rámci EU, potom nemůžeme dosáhnout úspěchu. A měli bychom spojit v rámci evropského rozpočtu naše peníze a využít je nejlepším způsobem. Plán SET je nejlepším příkladem společného programu na úrovni EU. A další podobné aktivity se očekávají, připravují a je to tak dobře. Nesmíme podceňovat to, co zde máme před sebou. Hovosí, hovoříme zde o partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. To je naprosto nezbytné. Další věc, na kterou bych chtěl poukázat, je finanční eh, nařízení. Je třeba, aby zde bylo možné vstupovat do rizik, pokud chceme řešit tyto otázky.